Good morning to all. Uh, you will allow me to speak French for Dobré ráno všem. Mé úvodní připomínky budou ve francouzštině. Začnu hovořit ve francouzštině. Vítám jak ty z vás, kdo jste zde přímo, tak ty, kdo jste připojeni na dálku. Jsem velice rád, že mohu předsedat s panem eh, Busojem za výbor ITRE a naším cílem dnes bude dozvědět se něco více o podmínkách těch smluv, které Evropská komise uzavřela s některými laboratořemi a samozřejmě se také budeme snažit získat více informací o tom, jak probíhá výzkum a o závazcích, eh, které jsou schopny učinit a dodržet ty velké společnosti, se kterými jednáme. Za výbor Envy eh, velká většina členů očekává, že dostaneme více informací o tom, co jsme vlastně opravdu podepsali před několika týdny, jak s AstraZeneca, tak se Sanofi. Potom jsou zde ještě eh, další eh, smlouvy, které se projednávají, například s Kurevakem, tam eh, také máme zastoupení protože my máme zatím od Evropské komise velice málo informací o těchto smlouvách. Myslíme si, že je to jaksi eh, základní naše demokratické právo v Evropském parlamentu, abychom věděli, jak ty peníze budou vynaloženy a co jsme tedy vlastně podepsali. Chtěl bych zvláště eh, poděkovat eh, zástupcům těch dvou laboratoří, které jsou dnes s námi, Sanofi Pasteur a Kurvak, souhlasili s tím, že zodpoví naše otázky AstraZeneca odmítla odpovědi eh, a nejsou eh, ani přítomní zde, ale my samozřejmě se s tím nespokojíme a budeme se snažit získat ty odpovědi i od AstraZeneca. Toto jsou eh, tedy ty politické cíle, pokud jde o náš výbor, výbor pro životní prostředí. A já později ještě upřesním uh, Eh, naše eh, hosty. A nyní dám slovo eh, Kristianovi za výbor ITRE a poté již prvnímu z našich panelistů. Děkuji mnohokrát, pane předsedo Kanféne. Já bych také velice rád vás přivítal na tomto společném slyšení výboru Envy a ITRE. Vítám jak vás, tak také naše vzácné hosty. Komise a parlament e, upozorňují, že bych dobrá vakcína měla být efektivní, bezpečná, dostupná, rychlá a měla by dosáhnout rychle povolení pro trh. My jsme již ukázali, že toto e, politicky i finančně podporujeme, že podporujeme vědce i farmaceutické společnosti, tak aby mohli vakcínu připravit co nejrychleji. Doufám, že dnes získáme silné záruky protože členské státy obdrží vakcínu skutečně co nejdříve. Ale také mne zajímá, jak se eh, společnosti eh, vy rovnají s výzvami, eh, které předně staví výzkum produkce a distribuce. Zároveň si musíme uvědomit, že e, spousta lidí e, má nedůvěru k očkování a to je problém, kterým bychom se také měli zabývat. Měli bychom tuto nedůvěru či nechuť se očkovat e, co nejvíce snížit a měli bychom se samozřejmě také poučit z tohoto krizového období a pochopit, že více potřebujeme podporovat výzkum a inovace tak abychom se vyhnuli budoucím krizím a abychom se dokázali lépe připravit na možné situace v budoucnosti. Myslím si, že to dnešní slyšení by eh, mělo mít eh, za cíl budovat důvěru mezi eh, Evropským parlamentem, zástupci průmyslu a také mezi občany a že by mělo vyslat jasný signál evropským občanům že společně najdeme ta řešení, že opravdu mají záruku, že tu vakcínu co nejdříve dostanou. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Tak, teď je něco k organizaci. Každý panelista bude mít 6 minut. A já s Kristianem na to budeme pečlivě dohlížet na ten čas. Takže prosím panelisty, aby opravdu se drželi toho řečnického času, jinak eh, je jemně upozorníme, když ho budou překračovat. Potom budeme mít první kolo 14 dotazů, první kolo odpovědí, druhé kolo dotazů, druhé kolo odpovědí a ještě třetí kolo dotazů a třetí kolo odpovědí, protože opravdu toto slyšení je velice sledováno a přijdeme tedy hned k prvnímu panelistovi. Začneme oběma farmaceutickými společnostmi a začneme tedy Sanofi Pasteur. Máme zde pana Tomase Triumfa, který je výkonným místopředsedou, který má na starosti právě vývoj vakcín a je to tedy správná osoba pro toto téma. Takže Sanofi Pasteur, máte na 6 minut slovo. Děkuji mnohokrát. Vážený pane eh, Kanféne, vážený pane Busoji, vážení členové Evropského parlamentu, já bych vám v první řadě chtěl eh, poděkovat, eh, že jste mne pozvali a dali příležitost zastupu, pohovořit o tom, co dělá Sanofi na řešení této krize. Já jsem samozřejmě bych vás, eh, jsme udělali vše proto, abychom vakcínu eh, připravili a zajistili její široký, eh, širokou distribuci a naše spolupráce a podpora Evropského parlamentu a komise je pro nás velice důležitá. My hodně investujeme jak do klinických zkoušek, tak, tak do produkce. Nyní modernizujeme naši expertízu a naše stroje, abychom uh, Eh, připravili vakcínu eh, proti covidu jak v Evropě, tak eh, ve zbytku světa. Já bych nejprve stručně shrnul, co děláme s dvěma kandidátskými vakcínami. Jednak máme z JSK jaksi bezprecedentní spolupráci a ta první eh, fáze je v druhé fázi klinických eh, zkoušek a v polovině roku 2021 budeme mít potenciálně první eh, trh, tržní povolení. Potom je tam spolupráce ještě s další společností. Tam by měla do konce tohoto roku začít klinická, eh, klinický text ve fázi 1. Chceme zajistit, že vakcína bude dostupná pro všechny evropské občany a jsme eh, rádi, že jsme nedávno podepsali dohodu s Evropskou komisí i s členskými eh, státy, právě pokud jde o tu první vakcínu našeho partnera GSK a tu rekombinantní vakcínu. Eh, budeme eh, se snažit eh, připravit více než 3 miliony dávek pro evropské občany a děkuji mnohokrát Evropské komisi, že se v tomto důležitém úsilí ujala vedení. Jak víte, ten úkol před námi je velice naléhavý a kritický. Pandemie koronaviru již zabila téměř milion lidí, zničila lidem živobytí a hospodářství zemí na celém světě. Nic máme, nicméně dnes můžeme eh, mít eh, důvod pro naději a optimismus, protože jsme do velké míry pochopili, jak ten virus eh, funguje, čehož bylo dosaženo díky bezprecedentní spolupráci všech průmyslových aktérů a samozřejmě i za pomoci vlád jednotlivých zemí. A čím více budeme spolupracovat, tím vyšší je také šance uspět. Velice důležitou úlohu hraje eh, také eh, to regulační úsilí. Eh, my jsme díky tomu zkvalitnili ten přípravný proces, aniž bychom jakkoliv ohrožili bezpečnost. My jakožto výrobci vakcíny čelíme skutečně bezprecedentní výzvě. Eh, za prvé jde o tu šíři, o ty rozměry. Ta pandemie je globální eh, povahy a proto je důležité, aby ta vakcína byla vyprodukována v dostatečném množství, aby byla dostupná v celém světě. Eh, dále je zde ta naléhavost. My se snažíme v jednom či dvou letech bez jakéhokoliv ohrožení bezpečnosti dělat to, co většinou trvá deset let. Výsledkem toho tedy je, že musíme být eh, schopni ty vakcíny produkovat eh, v době, kdy ještě ta pandemie probíhá. A toto bude možné pouze pokud Evropská komise a členské státy budou schopny eh, do toho investovat. My jsme průběžně dostávali finanční podporu a ta dohoda o eh, prodeji vakcíny eh, Sanofi eh, spolu s JSK umožní tedy rychlejší vývoj vakcín a její distribuci v Německu, Belgii, Francii a Itálii. A v zásadě jde o smlouvu sociální. My jsme se zavázali k rozvoji, produkci a k distribuci Eh, milionů dávek bezpečné vakcíny. Je to naše, náš závazek vůči společnosti. Eh, Evropa se ujala klíčové úlohy eh, při snaze o globální partnerství, globální spolupráci a proto velká část té protikovidové vakcíny bude tedy eh, poskytnuta zúčastněným vládám. Nyní je také třeba podívat se na dobu po covidu a poučit se z této krize, až se budeme připravovat na další podobné krize. Ta eh, pandemie ukázala, že je velice úzce provázán hospodářský růst a eh, zdraví lidí. Příprava na pandemie byla dříve považována za něco vysoce rizikového a nákladného, ale po této covidové krizi vidíme, že nepřipravit se stojí peněz mnohem více. Dále, ta mobilizace bude muset eh, samozřejmě být eh, na odpovídající eh, škále. Je třeba, aby byla globální. Paní předsedkyně von der eh, Leyen nedávno učinila eh, řadu eh, důležitých prohlášení v tomto směru, se kterými souhlasím. Mohu je podpořit. A na závěr bych chtěl říci, že boj proti covidu je velice osobním bojem pro všechny zaměstnance Sanofi a je to podobné jako pro eh, vás, eh, poslance a lidi v zemích, které zde zastupujete. Životy nás všech eh, se změnily. Někteří svou osobní bitvu s touto chorobou prohráli. Takže si prosím, buďte jistí, že my jsme skutečně pevně odhodláni vakcínu přinést a jsme připraveni tuto pandemii ukončit. Děkuji. Děkuji za tento první příspěvek a že jste dodržel řečnický čas. Nyní Jean Stefan, který je předsedou dozorčí rady Kurvak. Kurvak, dávám vám slovo na, opět na 6 minut. Já se zabývám vakcínami celý život, vlastně 40, v průběhu 40 leté kariéry u GSK a je mi potěšením, že vás mohu oslovit. Děkuji, že nám nasloucháte, protože máme společný cíl dostat pod kontrolu tuto chorobu. Co je dobré, je, že máme k dispozici nové technologie, které před 20 lety třeba vůbec nebyly. Dnes celé odvětví po celém světě pracuje na technologiích, takzvané inaktivované vakcíny a nové objevující se technologie vektorové, která, kde je tak, takzvaná messenger RNA, mRNA a na tom, na mRNA pracuje mimo jiné i CureVac. Výhodou této nové technologie je to, že můžeme vyrobit větší objemy a rychleji. CureVac a vakcíny RMA vychází z toho, že mRNA se vstříkne do buněk v lidském těle a tím se povzbudí eh, budování samotného toho proteinu, který potom eh, posílí imunitní systém. Bylo to ověřeno, otestováno a výhoda, výhoda je, že je to jednodušší na produkci a e, zejména produkci ve velkém. Ale zatím žádná vakcína založená na mRNA nedostala ještě licenci, takže musíme skutečně zajistit bezpečnost té, toho, té očkovací látky. Dále i tedy je důležitý, eh, důležité regulační povolení a tady pracujeme s národními orgány i s Evropskou agenturou. Ta spolupráce je vynikající. Všichni se drží eh, snahy o urychlení harmonogramu a bude, proběhne studie na 30 a 50 tisíci subjektech. Víme, že v, Evrop, v Evropě ale není teď eh, tedy eh, ta epidemie na, tedy to by bylo zapotřebí, ale ta, eh, ta epidemie není teď v Evropě na dostatečné míře intenzity, aby to bylo snadno proveditelné. Proto se obrací ty firmy třeba na Latinskou Ameriku. Je důležité, aby to bylo udrženo také v rámci cenové dostupnosti. Co se týče výroby, tak protože probíhá pandemie, tak je důležité začít produkci, to začne v, říjmu, v říjnu, ještě v době, kdy ještě nebudou všechny klinické výsledky. A právě z tohoto hlediska ten, to, co řekla Evropská komise, Eh, ten návrh, tedy, který má posílit produkci, to je samozřejmě velice důležité. My jsme partneři v té bitvě s covidem. CureVac je ovšem eh, relativně malá biotechnologická firma, nejsme žádná eh, big pharma. Takže i z hlediska produkce je důležité, abychom vytvořili partnerské vztahy s mnoha evropskými firmami, pokud chceme, aby ta výroba probíhala v Evropě. Čili vytvořit takovou síť. Proto je důležité, abychom byli schopni mít jakousi předběžnou dohodu. Pokud je eh, řeč tedy o vakcíně, tak je důležité hovořit také o přístupu a, a, a nákladové dostupnosti. Já jsem, eh, já si pamatuji na dobu, eh, kdy jsme bojovali s HIV a ty skandály, které se kolem toho děly. Tady je to trošku něco jiného, protože existuje globální aliance, v tom se, na tom se podílí i Bill Gates a existují distribuční kanály eh, na distribuci v těch nejchudších eh, zemích, například přes UNICEF, takže existují nástroje distribuce. Mělo by to, být, mělo by to fungovat tak, že ty bohatší země by budou platit vyšší cenu než ty chudší. A to je v souladu s pravidly účinnosti pro všechny vakcíny v minulosti. Tento systém využíváme. V uplynulých 20 letech některé rozvojové státy vytvořily také rozsáhlé produkční kapacity takže přístup a dostupnost je zodpovědností farmaceutického průmyslu a Kurevac se bude řídit těmito pravidly. Dalším důležitým bodem je odpovědnost, protože máme proočkovat velkou část populace, abychom měli aspoň 60 nebo procentní nebo vyšší pokrytí, abychom vytvořili kolektivní imunitu a abychom přerušili eh, ty přenosové řetězce. Vakcinací 10-20 populace eh, toho nedosáhneme. Takže když, je, když hovoříme o rozsáhlé vakcinaci, je důležité, abychom byli skutečně chráněni, jak víme, a tak a Active je aktivní v Evropě a cílem je podpora, podpora jak vlád, tak společnosti. Vláda musí samozřejmě ošetřit veškerá rizika pro lékaře a tak dále, kteří se rozhodnou eh, provést eh, očkovací kampaň a to se musí vztahovat i na firmu, která to vyrábí. Jsme samozřejmě všichni ve stejném světě. A protože vakcína je de facto preventivní léčba, čili předtím, než člověk onemocní, tak to eh, vyžaduje velmi specifickou míru ochrany. Já jsem žil ve Spojených státech, vím, že jsou tam eh, zákony, které chrání firmy. Protože jinak firma nebude vakcíny eh, vyrábět, když nebude chráněna. A samozřejmě, že očkování je jediné, jediný způsob, jak dostat pod kontrolu tuto chorobu a jak umožnit občanům návrat k normálnímu životu. Já jsem přesvědčen, že vakcína vznikne v příštích 6 až 12 měsících a že její využití nám pomůže tuto eh, epidemii dostat pod kontrolu. Děkuji. A nyní třetí řečník se Evropské lékové agentury dr. Fergus Sweeney. Máte slovo znovu na 6 minut. Pane Sweeney, zapněte si prosím mikrofon, tlačítko Speak. Děkuji. Pani, pani spolupředsedové, cení poslanci a poslankyně, děkuji, že jste pos, po, přizvali EMEU, aby, tu, aby vás oslovila. Vakcíny nám nepochybně pomohou, i když to není samozřejmě nějaké, nějaký zázračný proutek, zázračné řešení. Bude potřeba mít i terapeutickou léčbu, ale bude to určitě klíčová složka. Máme teď 150 kandidátů na tyto eh, očkovací látky, eh, z toho 38 potenciálních vakcín. Eh, první zkoušky začaly už v Dubnu, od té doby máme daleko víc dat. A EMEA a regulační systém mobilizovali značné zdroje k tomu, aby se urychlil vývoj a vědecké posouzení doporučení, eh, posouzení, to všechno bude probíhat nezávisle na základě veřejné zdravotní potřeby a na základě vědeckých postupů. Task Force eh, COVID ETF združuje experty a expertízu z celé evropské sítě v zájmu koordinovaných postupů, povolování a hodnocení bezpečnosti očkovacích látek. EMA uspůsobila své procesy, aby byla co nejlépe přizpůsobená eh, pro vznik nových vakcín, což eh, zahrnuje i nový revizní mechanismus, tak abychom byli schopni posuzovat údaje, jakmile začnou přicházet. A ne teprve, až budeme mít všechny informace pohromadě, ale průběžně. Tím se výrazně zkracuje čas pro povolení, prodej rychlé vědecké pokyny jsou k dispozici všem vývojářům, um, tak, abychom měli data, aby agentura měla data včas za účelem rozhodování. Rozhodování o povolení musí vycházet z vědeckých eh, důkazů a poznatků o účinnosti a bezpečnosti těchto látek, protože budou pročkováni miliony lidí a um, randomizované klinické zkoušky eh, za účastí tisíců lidí budou potřeba, abychom prokázali bezpečnost. Očekáváme údaje o asi 30 tisících lidech na vakcínu, zaměříme se na dospělé, včetně někteří, kteří mají další zdravotní problémy, anebo ti, kteří je nad 65 let, tudíž jsou více ohrozeni špatným průběhem covidu. A samozřejmě, že povolení bude pouze v případě, že přínos bude větší než riziko. Jako, jakékoliv, jakékoliv očkování má vakcína určitá rizika a žádná vakcína není stoprocentně účinná nebo stoprocentně bezpečná u všech lidí, kteří ji dostanou. Důležitá je a všem i tak bezpečnost. Bezpečnostní požadavky jsou stejné jako u jakýchkoliv jiných vakcín v Evropské unie tam nebude žádné zmírnění pravidel. Máme bezpečnostní monitorovací systém, který umožňuje minimalizovat tato rizika, tak, aby byla minimál, byly minimální vedlejší účinky a aby bylo možné okamžitě spustit zmírňovací opatření. Členské státy, Evropská komise a mezinárodní partneři již nyní nastavují předběžné monitorovací aktivity a protokoly, tak aby všechny informace, které budou získány po uvedení na trh, byly okamžitě vyhodnocovány a aby byla případně přijata regulační opatření, včetně dat o expozici, ehm, zvládání a řízení signálů a pozorovací výzkum. Evropská infrastruktura pro monitorování, vytvoření multicentrových monitorovacích systémů, to všechno je do toho zahrnuto. Rychlá komunikace těchto hodnocení rovněž musí být zajištěna. Transparentnost informací o produktech ke covidu na potírání covidu je dnes ještě relevantnější než kdy dříve. Tato transparentnost je klíčová k tomu, abychom posílili důvěru v regulační rozhodnutí a nové léky, které se dostanou na evropský trh. Je to důležité také na podporu dalšího výzkumu a na podporu veřejného dohledu. Jakmile bude rozhodnutí eh, toho obchodního povolení dáno nebo staženo, tak EMEA okamžitě zveřejní veškerá data týkající se té žádosti. Samozřejmě eh, budou anonymizovány jakékoliv citlivé nebo osobní údaje. Dále budeme mít eh, do tří dnů od toho eh, povolení eh, celkovou zprávu a řídicí ehm, plány, které budou zveřejněny. Drazí spolupředsedové, poslanci a poslankyně Evropského parlamentu podstatná část regulačních zdrojů byla alokována a realokována z jiných zdrojů na tento úkol a EMEA je připravena dělat vše, co je potřeba k tomu, abychom zvládli tuto krizi. To je z mé strany zatím vše. Rád zodpovím naše dotazy později. Uh, all the best. Děkuji, pane Sviny, a hodně štěstí k tomuto úkolu pro EMA hodně úspěchů. Nyní profesor Robin Šetok, Fakulta medicíny, katedra infekčních onemocnění Královská univerzita v Londýně. Pane profesore, máte slovo. Dobré ráno, děkuji za pozvání. Já jsem profesor Robin Šetok, předseda pokud je o imunitu na Královské univerzitě v Londýně. Za posledních sedm let Měsíc, měsíců náš tým vyvíjí potenciální vakcínu proti COVID-19. Po sérii úspěšných testů kandidátu na vakcínu na zvířatech na začátku roku nyní jsme v červnu začali se zkouškami a hodnocením na lidech na čtyřstech dobrovolnících s cílem zahájení velkého hodnocení na 20 tisících lidech ke konci tohoto roku. Zatím to vypadá, že ličtí dobrovolníci dobře reagují na naši vakcínu, ale budeme pokračovat pouze, když se ověří, že je to jak bezpečné, tak efektivní. Pokud ta hodnocení budou slibná, tak ke konci tohoto roku začnou mezinárodní hodnocení, s možným schválením do roku, poloviny roku 2021. Je to založeno na nové technice na základě RNA, která se sama amplifikuje. Vzniká imunitní reakce. Ta samoamplifikační funkce umožňuje, aby byly možné nízké dávky, které by maximalizovaly efektivitu. To by mohlo změnit způsob, jak budeme řešit pandemie v budoucnu. Díky syntetické výrobě na základě genetického kódu by to mělo být levnější a rychlejší na výrobu než řada běžných vakcín. Dále ta jednoduchost změny genetického kódu znamená, že je možné ho rychle přizpůsobit jakýmkoliv změnám virů, které se objevují, a nebo aby to v budoucnu mohlo být použito proti jiným kmenům virů. V minulosti ty zavedenější metody produkce byly spojeny s vysokými náklady, což odrazovalo od jejich vývoje, především v zemích, které nemají velké příjmy, mají střední příjmy. A tato samoamplifikační technologie má tedy výhody a zároveň je bezpečná a jsou potřeba menší dávky oproti tradičním vakcínám. Abychom podpoř, na podporu tohoto programu vývoje jsme obdrželi více než 40 milionů liber od britské vlády a také máme podporu 5 milionů prostřednictvím dobročinných darů. Ta vakcína bude distribuovaná prostřednictvím Vax Equity Global Health, což je nový neziskový podnik, který jsme založili a veškeré výnosy budou věnovány do toho vývoje. Ta cena by měla pokrývat pouze ty náklady na naše operace pro zrychlení distribuce. To by mělo zajistit, aby ta vakcína byla k dispozici lidem v méně bohatých částech světa. Chceme pracovat společně s programem COVAX, pokud by naše vakcína byla přijata a chceme spolupracovat s farmaceutickými partnery tam, kde je to užitečné. Diskutujeme s různými národními vládami, pokud jde o předběžné smlouvy o nákupu. Já jsem byl v minulosti vděčný za podporu, kterou jsme získali díky programu Horizont 2020 na vývoj nových vakcín, včetně programu v hodnotě 23 milionů eur EV 2020, kde věci ze 22 institucí v Evropě, Kanadě a Spojených státech společně pracují na efektivní vakcíně proti HIV. Spolupráce výzkumu napříč Evropou je naprosto zásadní pro kvalitní vědu. My naše poznatky nyní uplatňujeme na COVID-19. Spolupracujeme s řadou kolegů z EU z tohoto programu na vývoji, hodnocení a produkci naší vakcíny proti COVID-19. Naše zkušenost získaná ve vývoji vakcíny proti COVID-19 bude také použita pro vývoj vakcíny proti HIV. To znamená, že ty znalosti a technologie budou využity v tom stávajícím programu pro HIV. my víme, že všichni závodíme proti viru a ne navzájem proti sobě. Čím více vakcín se dostane do cíle, tím větší výběr budeme mít, pokud jde o globální přístup. Koronavirus není první globální pandemii a určitě ani poslední. Pandemie COVID-19 ukázala význam mezinárodní spolupráce v řešení globálních zdravotních krizí a roli nadnárodních orgánů ve financování vakcín a technologií pro léčbu. Jsme přesvědčeni, že koordinované kroky napříč Evropou a celým světem budou klíčové při přechodu do další fáze pandemie COVID-19. tak abychom se mohli vypořádat s budoucími výzvami. Mnohokrát děkuji, pane profesoře. Profesore, nyní pan doktor Sidney Wong, ředitel přístupové kampaně Lékařů bez hranic. Máte slovo, prosím. Good morning, everyone. Dobrý den. Děkuji Evropskému parlamentu za to, že pozval lékaře bez hranic na toto slyšení o COVID-19. Já zde eh, zastupuji tedy MSF, eh, jsem eh, spolu zodpovědný za takzvanou Access Campaign MSF. My jsme nezávislou mezinárodní organizací a samozřejmě podporujeme reakci na covidovou pandemii v asi 60 zemích. Toto slyšení se samozřejmě zaměřuje na ta evropská řešení, ale ta doba je skutečně bezprecedentní a proto potřebujeme globální akci a solidaritu je třeba chránit nejen vlastní obyvatele, ale je třeba, aby se vlády spojily a poskytly skutečně globální odpověď, protože pokud se zaměří pouze na sebe, tak to spíše eh, ostatní země poškodí, než aby jim to prospělo. Je skutečně eh, třeba říci, že my jsme zatím od té globální odpovědi poměrně daleko a zdá se, že rovný přístup k vakcíně nebude globálně zajištěn chceme upozornit eh, na to, že ten, eh, to schválení látky musí skutečně být opřeno o prokázanou bezpečnost a účinnost. Eh, vítáme, že Evropská Unie se zavázala k té globální reakci proti COVID-19 a Evropská investiční banka by eh, měla poskytnout 88 eh, milionů na vakcíny pro 92 nejchudších zemí eh, světa. Nicméně, pokud se to splní, tak to zahrne pouze 1,5 populace v těch 92 nejchudších či středně příjmových zemích. A oproti tomu Eh, dala Evropská unie 3 miliardy na výzkum a vývoj covidové vakcíny s cílem eh, pokrýt až 30 své vlastní populace. Eh, dodávky té vakcíny budou omezené a takovéto dohody, které byly za Evropskou unii podepsány, podkopávají globální solidaritu a spochybnují politické deklarace šéfů států učiněné na začátku této pandemie je třeba eh, vyřešit eh, tu globální nerovnost v přístupu k vakcíně a proto apelujeme na Evropskou unii a její členské státy, eh, aby podnikly šest důležitých kroků. Je třeba přistoupit k tomu mechanismu VHO, který zajišťuje rovný přístup, tak, aby bylo zajištěno, že skutečně všechny země budou tu vakcínu moci sdílet, jakmile bude dostupná. Za druhé, pokud jde o vakcínu pro zdravotnické pracovníky v první linii, to je velice důležité, ale opět ve všech zemích. A my počítáme s tím, že Evropská unie a další regiony eh, zajistí dostatek eh, vakcíny pro všechny zdravotnické pracovníky a eh, to i na základě právě té eh, dohody o předběžném nákupu z COVAX a MC. Eh, za třetí je třeba, aby eh, přiměřený podíl té vakcíny byl dostupný pro ohrožené populace, ať jde o uprchlíky, žadatele o azyl, marginalizované skupiny nebo lidi, kteří žijí v konfliktních oblastech, protože ti v podstatě nemají vůbec přístup k nějakým zdravotnickým službám poskytovaných státy. A je také třeba, aby Evropská unie eh, přispěla k vybudování eh, jakési humanitární eh, rezervy. Za čtvrté, Evropská unie musí zvýšit finanční a politickou podporu, aby zajistila, že COVAX a AMC skutečně poskytnou dostatečné množství bezpečné vakcíny pro těch 92 nejchudších zemí na světě, protože pokud to nebude fungovat, tak v podstatě jaksi selžeme v poskytování globální odpovědi. Za páté, Evropská unie eh, musí eh, podporovat navýšení produkce eh, vakcíny prostřednictvím neexkluzivního nevýručného poskytování licencí. Více než 30 členů Evropské unie, Evropského parlamentu apelovalo na to, aby neexkluzivní licence byly podmínkou pro financování výzkumu a vývoje eh, pro COVID eh, ze strany Evropské unie. Je proto eh, třeba zajistit otevřený přístup k datům, k technologiím, k materiálům, k duševnímu vlastnictví ve všech regionech světa. A za šesté je skutečně třeba úplné transparentnosti je třeba, aby všichni měli jasný přehled o nákladech na výzkum a vývoj a produkci, stejně tak jako o cenách v jednotlivých eh, zemích, eh, stavu duševního vlastnictví a o eh, dohodách, které byly uzavřeny o licencování či transferu technologií v té reakci na globální krizi by nám nemělo být překážkou obchodní tajemství či privilegia. Děkuji mnohokrát eh, panu Sidney Vongovi a nyní poslední panelista, paní Sue Middleton, která je předsedkyní výkonné rady a kterou zde doprovází paní Magdalena Rodriguez de Acero, která je výkonnou ředitelkou Vaccines Europe z Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací. Hello everybody. Zdravím všechny, velice děkuji za pozvání, abych se dnes účastnila tohoto slyšení. Jsem skutečně hrdá, že tu můžu zastupovat Vaccines Europe. Možná vás překvapí, že více než 70 produkce našich členů probíhá tady v Evropě. Máme 27 míst produkce v 11 zemích. Pandemie má Dopad na nás všechny a vývoj vakcíny je asi naší nejlepší šancí ukončit nebo alespoň zmírnit tu pandemii. Pracujeme neustále, abychom vyvíjeli vakcíny, které budou po registraci k dispozici lidem po celém světě. Pokud jde o otázky položené na tomto slyšení, První věc je dostupnost vakcíny. V současnosti žádnou vakcínu nemáme, ale doufáme, že do konce tohoto roku začneme získávat data ze studií ve fázi 3. Ta vakcína bude muset být vyráběna v bezprecedentním měřítku, abychom oočkovali alespoň polovinu světové populace, potřebovali bychom alespoň 8 miliard dávek. Abychom to dali do kontextu, dnes ta globální kapacína, oč, kapacita očkovacího průmyslu je asi 5 miliard dávek za rok. Takže vidíte, jak obrovská je ta výzva, která je před námi. Za normálních okolností se vakcíny dostávají na trh postupně a dávají nám čas rozšířit produkci na základě poptávky. Většina společností, která vyvíjí vakcíny, začala s budováním kapacit v tomto roce dříve, než vědí, zda některé tyto vakcíny budou fungovat nebo ne. Pravděpodobně v roce 2021 přes veškeré úsilí nebude dostatek vakcín. Samozřejmě ten nedostatek se bude snižovat, ale na začátku budou úřady muset prioritizovat ty nejohroženější osoby, ideálně prostřednictvím harmonizované evropské strategie pro vakcíny proti COVID-19. Druhý bod se týká důvěry ve vakcínu a důvěryhodnost vakcín. Musíme všichni společně pracovat na tom, abychom připravili naše občany na očkování, aby byli připraveni se nechat očkovat. Musíme vytvořit důvěru, že tyto vakcíny budou fungovat a že jsou bezpečné. Společnosti vyvíjející vakcíny jsou stoprocentně zaměřeni na kvalitu a bezpečnost vakcín nedávno devět generálních ředitelů společností vyvíjejících vakcínu se e, zavázalo, že budou usilovat o integritu, držet se integritu vědeckého a regulatorního procesu. Bezpečnost a efektivita budou prokázány prostřednictvím studií ve fázi 3. My chceme hrát svou roli v budování důvěry v tyto velmi důležité vakcíny. Důvěra v očkování je velmi křehká v řadě zemí v Evropě. Žádný lékařský zákrok není zcela bez rizika. U covidu začne vakcinační kampaň, která bude bezprecedentního rozsahu a může docházet k nějakým nepříznivým událostem, buď spojeným s tím očkováním, a nebo i nezávisle na očkování. To, jak budeme řešit společně tyto nepříznivé události, bude klíčové pro zvýšení nebo snížení důvěry v očkování proti COVID-19 a nebo obecně v očkování jedním způsobem, jak vybudovat důvěru, je zajistit, aby jakýkoliv občan, který je přesvědčen, že byl nějak poškozen touto vakcínou, bude moci získat automatickou kompenzaci. Poslední bod, který bych chtěla říci, se více týká budoucnosti a to, jak zajistit, aby Evropa byla lépe připravena na příští pandemii. COVID-19 nám ukázal, jak důležité je pracovat společně, prioritizovat zdraví a jak projevovat globální solidaritu. Naučili jsme se, čemu se musíme vyhybat a také dochází k mimořádné koordinaci mezi průmyslem, odvětvím, orgány Evropské unie. Tento parlament vyzývá k evropské solidaritě a připravenosti na pandemii a navrhuje řešení, pokud jde o politiky proti COVID-19. Komisařka von der Leyen oznámila, že komise bude uvažovat o vytvoření organizace, která by podporovala budoucí připravenost na pandemie. To je skutečně dobrá zpráva a je to něco, co bychom měli důrazně podporovat. Na závěr bych chtěla naprosto jasně říci, že jsme zavázáni dodržovat nejvyšší standardy ve vývoji vakcíny, tak abychom podpořili Evropskou unii a celý svět v boji proti této ničivé pandemii. Děkuji a těším se na vaše otázky. Mnohokrát děkuji, paní Middleton, děkuji a děkuji všem panelistům za jejich vyjádření. Nyní se pustíme do prvního kola vstupů ze strany poslanců. Je to kolečko koordinátorů nebo jejich náhradníků. Nejprve chci požádat, abyste respektovali ty dvě minuty, to časové omezení, protože máme hodně řečníků a šest hostů, kteří budou odpovídat. A prosím, řekněte, na kterého panelistu je vaše otázka směřována. Chtěl bych začít tím, že dám slovo panu Pítrovi Líze na dvě minuty. Děkuji. Pane předsedo, děkuji našim řečníkům. Téměř ve všech evropských zemích rostou počty nakažených COVID-19 a mám obavy, pokud je o podzim a zimu a myslím, že musíme být velice opatrní. Měli bychom omezovat například akce v uzavřených místnostech, například party, ale měli bychom také opět eh, omezit cestování, proto vás zdravím z domova, po té, co jsem byl minulý týden v Bruselu. Ale to, co jsme si vyslechli, to je světlo na konci tunelu. Myslím, že bylo naprosto zřejmé, že ti, kteří říkají, že očkování nebude u covidu nikdy fungovat, tak se ukázalo, že nemají pravdu. Sandra Kalina říkala, že očekává schválení i tří vakcín v letošním roce. Takže moje otázka obzvláště na pana Svínyho a zástupce Vaccine Europe, jestli je to příliš optimistické a nebo zda skutečně existuje ta možnost, že by tři vakcíny byly registrovány v letošním roce a potom produkovány ve velkém do konce příštího roku. A druhá otázka, můžeme skutečně očekávat, že všichni obdržíme ta správná data, tak aby podmínkou bylo úspěšné schválení, úspěšná registrace, jak v Evropě, tak v jiných ekonomikách. A dále je reálné, aby ty studie byly dokončeny do 3. listopadu letošního roku, protože jeden významný politik tam může vyvíjet tlak, takže musíme být skutečně opatrní, musíme čekat na pozitivní výsledky, než to můžeme schválit. Děkuji a nyní paní Carvajo, EPP ITRE. Dobré dopoledne, děkuji pane předsedo, vážení řečníci. Já bych chtěla poděkovat za veškeré ty prezentace a uh, tu naději, kterou jste nám dali. Tato pandemie opět ukázala hodnotu výzkumu a inovací jako hlavní cestu z této krize. Také ukázala, že relevantnost Evropského rámcového programu pro výzkum a inovace Horizon 2020 a Horizon Europe se osvědčily. A ukázala se také hodnota spolupráce na evropské úrovni, ale také, což je velice důležité, na globální úrovni. Jako zpravodajka Horizontu 2020 jsem hrdá, že se tomuto programu podařilo reagovat na současnou situaci eh, prostřednictvím iniciativy pro inovativní medicíny, EIT, EIC a další projekty. To jsou fakta a to jsou asi ty nejlepší argumenty, které eh, můžeme použít v našich vyjednáváních o navazujícím programu Horizont Evropa. Tam probíhají velmi tvrdá jednání, abychom získali dobrý rozpočet na výzkum a inovace na nadcházejících sedm let. Klíčová je spolupráce mezi členskými státy spolupráce s výzkumníky a společnostmi na celém světě, tak abychom dosáhli řešení této krize. Vážení řečníci, svět velice dychtivě očekává výsledky vaší práce. Máme velkou, vkládáme velkou naději do vaší práce, ale obzvláště některé skupiny, které jsou ohroženější v případě nakažení, například některé věkové skupiny, starší osoby, ale také skupiny, jejich zdravotní stav je činí zranitelnějšími, například chronicky nemocné osoby. Moje otázka především na ty, kteří vyvíjejí tu vakcínu, je, můžete zajistit nebo, může, nebo je již patrné z výsledků vašich studií a hodnocení, že ty vakcíny budou bezpečné a efektivní i pro tyto ohrožené skupiny, pro všechny? Očekáváte, že ta vakcína bude skutečně univerzální a nebo tam budou rizika pro určité skupiny populace? Doufám, mnohokrát děkuji doufám, že budete velice úspěšní ve vaší práci. Mnohokrát děkuji, paní Karbajo. Nyní pan Tiemo Volken, SND, Andy. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. My jsme v uplynulých týdnech slyšeli uh, řadu uh, různých informací, pokud jde o spolehlivost vakcíny. Paní Kalina uh, na, komise řekla na jednom eh, jednání našeho výboru, že skutečně i nadále jsou plně zodpovědné ty lékařské společnosti a já bych se chtěla zeptat paní eh, Rodríguez za Vaccines Europe a Kurevek, zda tomu tak skutečně je. Proč to chci potvrdit? Je to proto, protože průmysl eh, je zmíněn například ve Financial Times, eh, kde se eh, v podstatě eh, hovoří o tom, o tom vynětí společností z právní zodpovědnosti. A v podstatě úplně nevíme, co obsahují ty předběžné smlouvy o nákupu, pokud jde o zodpovědnost práva duševního vlastnictví či ceny takže eh, v podstatě nevíme, na čem jsme, ale potřebujeme plnou transparentnost pro evropské občany, potřebujeme eh, plnou eh, transparentnost, pokud jde o ty informace. Dále, pokud jde o zveřejňování výsledků klinických studií, tak pokud to skutečně nebude transparentní, tak lidé k tomu budou mít nedůvěru, nebudou se chtít očkovat a to si nemůžeme dovolit. Chci se zeptat zde přítomných panelistů, jak také chtějí eh, zajistit, že vakcína bude skutečně dostupná i v chudých eh, zemích, eh, které jsou zasaženy například krizí, nemají přístup k léčbě. Zda to tedy nebude pouze pro ty bohaté země. A pokud jde o API, od přílohy k těm smlouvách, k těm smlouvám, tak Eh, tam se hovoří také o kontrolách a auditech a já bych se chtěl eh, zeptat, co znamená to podpořený nezávislými kontrolami, pokud budou, nebo tam, kde budou dostupné. Proč by ty kontroly neměly být dostupné? A bude mít Evropský parlament přístup k těmto velice důležitým informacím? My zde skutečně hovoříme o spoustě peněz, které na to jdou z evropských prostředků. Děkuji mnohokrát. Eh, nyní paní Patricia Toja SN za SAD z výboru ITRE. Děkuji. Budu hovořit italsky. Chtěla bych eh, opravdu mnohokrát poděkovat těm, kdo se rozhodli účastnit se této debaty a děkuji oběma předsedům eh, příslušných výborů. Já zde zastupuji kolegu, který eh, má jinou parlamentní schůzi a chtěla bych eh, se zaměřit jednak na výzkum, pak na produkci a pak také na tu dostupnost té vakcíny. To jsou různé věci. Zde je třeba, aby byl té vakcíny k dispozici skutečně dostatek a také, aby byla cenově dostupná. Ta dostupnost je tedy eh, dvojí. Eh, Mám eh, dotaz eh, na zástupce Kurevak. Zda to financování z Evropské investiční eh, banky a dalších evropských zdrojů bylo dostatečné? Jak vidíte ten evropský finanční přínos? A za druhé, pokud jde o produkci a dostupnost, chci se zeptat zástupců podniků a Vaccines Europe, zda ty dohody, které v současnosti existují, ten současný právní rámec, bude schopen eh, zajistit, eh, že pak eh, jaksi nebudou nějaké překážky v té výrobě. Zda ty předběžné smlouvy o nákupu nám k tomu poskytují, ty tedy poskytují nějaké záruky, ale nejsou to ještě jaksi dostatečné záruky, protože se zde hovoří o miliardách těch dávek a nejde pouze o Evropu. Chci se zeptat, jaké další nástroje zde jsou. Hovoří se například o compulsory licenses, o neexkluzivních dohodách, takže se chci zeptat, jaké jsou i ty eh, právní nástroje, jak eh, zajistit eh, samozřejmě práva duševního vlastnictví, ale také ty sociální aspekty, kdy je prostě třeba zachránit svět pomocí vakcín od té pandemie. Bylo řečeno, že jsme společností křehkou, ale musíme se stát stát společností vitální a odolnou. Takže prosím o odpovědi na tyto své otázky. Děkuji mnohokrát paní Toje a nyní paní uh, Trie Lenoir z Renew za Envy. Děkuji mnohokrát oběma pánům předsedům, dámy a pánové, panelisté. Nedávná zpráva nevládní organizace Oxfam uh, hovoří o tom, že Evropané tvoří pouze 13, eh, tvoří pouze 13 eh, světové populace, ale budou v podstatě mít k dispozici více než polovinu eh, dávek. Spojené státy, Izrael, Japonsko, Švýcarsko, Austrálie a Evropská unie a ještě několik dalších zemí podepsalo smlouvy a z pěti výrobci, aby si zajistilo 5,3 miliardy vakcín. A chci se eh, tedy eh, zeptat panelistů, zda tato zpráva Oxfamu je správná a pokud ano, tak se chci zeptat, zda nepatří mezi eh, vaše úkoly upozornit mezinárodní a evropské instituce na to, že je zde veliká nerovnováha v tom celosvětovém rozdělení té vakcíny my se v podstatě eh, chráníme proto, abychom chránili ostatní a naopak. Zde nejde pouze o otázku solidarity. Tady eh, o tom jasně hovoří lékařská fakta. Předsedkyně Evropské komise o tom také hovořila. Na vakcinový nacionalismus ohrožuje spolupráci eh, pokud jde o vývoj vakcíny. Je důležité umožnit všem zemím, především rozvíjejícím se zemím, aby minimálně 20 jejich obyvatelstva eh, bylo eh, vakcinováno a proto eh, musíme přistoupit k té mezinárodní úmluvě COVAX. Jak byste reagovali na eh, nedávnou zprávu VHO, kterou podepsala řada eh, akademiků, eh, že by se vakcína protikovidová měla stát celosvětovým společným vlastnictvím a do jaké míry jste schopni provizorně ustoupit z patentovatelnosti této vakcíny. Děkuji mnohokrát paní Trie Lenoir a nyní dostává slovo paní Katalinček Zariňů výbor ITRE. Thank you very Děkuji vám. Vážení kolegové a řečníci, přispěvatele, těší mě, že klinické zkoušky ukazují jisté úspěchy a výsledky v Evropě i ve Spojených státech, ale teď vzhledem k té naléhavosti se musíme připravit na další kroky, což je cenová dostupnost, přístupnost překonání eh, z toho takzvaného skepticismu vůči očkování. Ale pokud nechceme přijít o podporu veřejnosti, musí tu být vždy jedné, jeden důležitý, jedna důležitá ingredience a to je transparentnost. Několikrát tu již zaznělo, že plná transparentnost je zásadní pro celý proces, protože rozvoj produkce očkovacích látek ve, ve velkém není jen Eh, něco lékařského, lékařský úspěch, ale musí to být jednoho či druhého, ale musí to být společné úsilí. Říkáme, že si musíme urychlit práci, že musíme splnit tento úkol, ale všem musí být jasné, že všichni účastníci tohoto procesu se musí obzvlášť snažit o vytvoření veřejné důvěry. A nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je zvýšit transparentnost. Proto jsme velmi znepokojeni tím, že v podstatě není dostatečná, eh, dostatečná veřejná kontrola. Například těch jednání s eh, farmaceutickými firmami. Takže můžete uvést nějaké důvody, proč tomu tak je? Proč tomu, proč chybí tato transparentnost? To přece eh, naprosto odbourává odpovědnost farmaceutického průmyslu a to nemůže parlament podpořit. Za druhé, můžete jmenovat konkrétní kroky, které jste ochotni přijmout ke zvýšení transparentnosti celého procesu, aby to nakonec eh, vyústilo v, v očkování proti covidu a možnost jeho zadávání prostřednictvím zakázek. A nyní za ITRE a ID eh, další řečnice. Děkuji. paní Joel Malin. Vy jste, vaše odpovědi na naše otázky samozřejmě budou mít vliv na to, jak se celá populace postaví k velké té celé strategii vakcinace, která je zapotřebí. Výzkum, který zač, začal v, v roce 2019, eh, respektive 2020, můžete nám říct, jestli za tak rychlou dobu je možné překonat všechny tyto problémy, jak zkrátit tu lhutu, která většinou trvá pět až deset let, na šest měsíců až jeden rok, včetně um, testů s lidmi a tak dále. Jak můžeme eh, zajistit tuto novou vakcínu, vzhledem k tomu, že ty předchozí epidemie vlastně neměly a nevyústily v žádnou vakcínu. A teď, ehm, jakým způsobem zabráníme té takzvané cytokinové bouři? A jak z, z, se zaměříme na to, aby to skutečně nevedlo k žádným komplikacím, aby tu nebyly eh, žádné problémy například pro starší nebo zranitelné osoby. A jak to zajistit za dostupnou cenu, aby to mělo dostatečný efekt. A samozřejmě, pokud eh, tyto otázky budou zodpovězeny, je možné přijmout plnou zodpovědnost při uvádění těchto prostředků na trh. Ale vzhledem k tomu, co řekli všichni přispěvující, tak se, přispěvatele, tak se v podstatě spíše vzdávají jakékoliv odpovědnosti. Bezpečnostní, sanitární a tak dále. Takže kdo bude pak zodpovědný v případě nějakých negativních vedlejších účinků? To je ta zásadní otázka, kterou si musí klást všichni, kteří budou podrobeni očkování. Děkuji. A nyní Oleja Beně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 pane předsedo. Jinak je tu nedostatek e, zájmu vyjadřeného o vakcínu. Protože zájem e, o vakcínu z hlediska veřejnosti je těsně většinový. A e, nebylo by dobré publikovat informace z těch klinických zkoušek, abychom překonali tuto nedůvěru? jakým způsobem eh, to také uplatnit na ne, eh, jiné než eh, evropské obyvatelstvo. Dále, co pokud jde o vedlejší efekty, když se podíváme a srovnáme to um, s tím, co se zkoušelo třeba u SARSu, tak opět je tu určitý důvod k obavám. Je, musíme přeci vycházet z principu předběžné op, opatrnosti. A když se podíváme na tuto situaci, eh, váš kolega Neil Ferguson na začátku roku eh, předvídal 100 tisíce mrtvých ve Spojených státech a miliony v Americe eh, ty výsledky jsou daleko, jsou sice tragické, ale v daleko méně, menším rozsahu, než zněly tyto předpovědi. Takže eh, jakým způsobem eh, můžeme zajistit, aby to všechno bylo um, přiměřené ekonomickému dopad, dopadu? A eh, in, ta iniciativa hm, masové produkce je samozřejmě důležitá pro celý svět, ale myslím si, že Evropané by měli být, mít určitou prioritu. Můžete zajistit, že bude mít prioritu? Děkuji. Move to the Greens. Děkuji Nyní eh, paní Desuter za zelené. Děkuji. Já velice vítám, jsem přivítala oznámení farmaceutického sektoru na začátku krize, kdy říkali, že teď není čas na zisky a že se eh, budou chovat zodpovědným způsobem, by to bylo všechno prospěšné pro všechny. To mě skutečně těšilo. Ale v uplynulých měsících slyšíme trošku jiné ozvuky. Několik zpráv ukazuje, že farmaceutický průmysl se stal hnací silou vakcínového nacionalismu. Jen včera jsme slyšeli zprávu um, Evropské observatoře, kde se říkalo, že nejenom, že uh, se loboval farmaceutický průmysl proti uh, společným zakázkám, ale dokonce i proti dalším možnostem finanční podpory a oslabování regulačního systému, který by umožnil systém Evropa na prvním místě. A úplný nedostatek transparentnosti o těch dohodách, o předběžných um, nákupech podkopává důvěru ve vědu a regulační systémy. Takže jsou tu eh, tři otázky na paní Middleton z Vaccines Europe. Jestliže farmaceutický sektor chce být vnímán jakožto zodpovědný partner, tak proč Nemůžeme mít větší transparentnost ohledně ceny budoucích vakcí a, vakcín a využití veřejných prostředků. A proč, je, proč se vedou takové tajnosti ohledně případného očkodňování v těch smlouvách? Pokud je důvod dělit zodpovědnost mezi výrobci a veřejným sektorem, tak to prosím vás vysvětlete občanů. Pane Triom. vy jste právě podepsal smlouvu před několika dny a mohli byste nám říct, co tam je z hlediska odpovědnosti a odškodnění. A proč proč pro boha farmaceutické firmy přispívají k vakcinovému nacionalismu na začátku této krize, když víme, že globální krize se dá řešit jedině za předpokladu, že distribuce bude vycházet z potřeb veřejného zdraví a ne ekonomických kapacit. A dále, potřeba globální solidarity. Pan, pane Bong, možná byste mohl se k tomu taky vyslovit. Možná, že globální solidarita by mohla být nahrazena charitou, což není dobrý nápad. Děkuji. Second question for... A druhá otázka za zelené. Paní. pan minister. Děkuji. Dnes je důležitý den a máme, už jsme slyšeli hodně o klinických zkouškách, ale mě zajímá, co se bude dít poté, co budou vakcíny k dispozici, čili jejich distribuce. Na jaře byla nedostatečná testovací kapacita, nedostatek ochranných prostředků, uzavření hranic. To všechno paralizovalo celý logistický systém. Teď musíme být připraveni, aby vakcíny byly distribuovány všem evropským občanům, jakmile budou při, k dispozici. Máme pět měsíc, několik měsíců na to se připravit na tento start. Takže já se táži, jestli jsou připraveny distribuční systémy na to obrovské množství vakcín, které se musí lidem dostat. A ještě navíc další výzva. Některé vakcíny mohou vyžadovat speciální skladování a e, nebo velmi nízké teploty, třeba minus 60 stupňů jakým způsobem se na to připravujeme. Eh, na EMEA existuje nějaký evropský plán a evropské distribuce, aby se zajistilo, že tato distribuce bude vycházet z všeobecného přístupu pro všechny? Za druhé, jak, budou, eh, jak bude zajištěno, že všechny tyto vakcíny budou k dispozici i globálně? Už se to tu řešilo, Jak předejdeme k tomu, aby některé bohaté země si předkoupily smlouvy, tyto smlouvy by měly být transparentní. Dále, tato, tato vakcína by měla být eh, považována eh, za vlastně globální veřejný statek. Jak zajistíte, že tyto vakcíny budou k dispozici i v rozvojových zemích? A jak bude pod podstatná eh, role té nové facility, která za tímto účelem byla zřízena. A nyní ale pan Vondra za EKR. Yeah, uh, thank you, chair. Děkuji. Pane předsedo. Je to od já myslím, že to může eh, ovlivnit důvěru naší společnosti. První eh, otázka se týká odpovědnosti a očkodnění. AstraZeneca je její eh, ředitel, že oni jsou vlastně nejdál, tak argumentoval, že farmaceutické firmy potřebují větší podporu ze, stranu, ze strany evropských vlád, aby se překonaly finanční dopady potenciálních eh, soudních řízení. Ve Spojených státech jsou opatření ohledně ochrany eh, před oškodněním, to znamená firmy nemohou být eh, soudně napadány. V Evropě však mohou, ovšem vlády pak mohou něk- za některých okolností pokryt náklady. A takže mě by zajímalo, jak se díváte na potřebu partnerství s členskými, s členskými státy, jak z hlediska výroby, tak z hlediska bezpečnostních aspektů, aby se zajistilo, že firmy mohou eh, zajistit cenově dostupné očkovací látky. Za druhé, ten přístup k ochraně před očkodňováním ve Spojených státech, který je více nakloněn eh, farmaceutickému sektoru, mohlo by to vyústit v to, že vakcíny budou k dispozici na americkém trhu daleko dříve, než budou k dispozici tady v Evropě. Děkuji. Thank you. Uh, there is no... Děkuji. A nemáme žádného dalšího řečníka za EKR, takže zaguje paní Konečná. Eh, dobrý den, eh, hezké odpoledne. Eh, dovolte mi také dát několik dotazů, protože času je málo, takže já přejdu přímo k dotazům. Jak už tady bylo zmíněno od mých předřečníků, pevně věřím, že nám pouze farmaceutické firmy potvrdí, že zveřejní cenu vakcín v jednotlivých členských státech, protože se ukazuje, že právě ta cena může být eh, tím, co bude stěžení pro jejich rychlou distribuci a pevně věřím, že se nepotvrdí informace, že budou domlouvány eh, jednotliv, s jednotlivými členskými státy ty samostatné dohody. Ale to, na co bych se především chtěla farmaceutických firm zeptat, my jsme 7. září na výboru Envy měli náměstkyni generálního ředitele Santé a ta odpovídala na otázky ohledně probíhajících jednáních o smlouvách a zmiňovala takzvané skryté vady. To znamená, eh, že by vlastně eh, na tyto skryté vady se nevztahoval, eh, nevztahovaly věci týkající, nebo zodpovědnost za ně by nepřebíraly farmaceutické firmy. A já bych se vás ráda zeptala a využila té příležitosti, že jste s námi a jestli byste nám mohl, mohli vysvětlit váš právní rozsah pojmu skryté vady vakcíny a mohli byste upřesnit, jak jsou podle vás tyto skryté vady definovány, eh, protože je to pro nás velmi důležité a bohužel z DG Santé jsme tuto odpověď nedostali. Zároveň bych se ráda zeptala eh, Evropské, eh, Evropské agentury na to, jak to vidí s GMO, protože se ukazuje, že eh, byla dána výjimka a ač proklamovaná jako dočasná, tak nemá v té legislativě ukončení a omezení a chtěla jsem se teda zeptat, jak to vypadá s jejich použitím ve vyvíjených vakcínách a jestli je podle nich tato výjimka ještě třeba, případně co si o použití GMO pro vývoj vakcíny nebo přímo k její výrobě myslí. Děkuji vám moc za odpovědi. Thank you. And the last question for this first... Děkuji a za GUE eh, Mark Botenga. Děkuji všem za to, že jste se dostavili. Já děkuji zástupcům průmyslu, kteří tu jsou, eh, kteří přišli. A, eh, takže jednak, jaká, jaký je přesný poměr veřejných prostředků, které jsou využity, a do jaké míry se budou tyto vakcíny skutečně prodávat, vzhledem k tomu, že jde o veřejné prostředky. Takže já se vás chci zeptat úplně transparentně, jak využijete tyto veřejné prostředky a kolik jste využili pro samotný rozvoj těch vakcín. Za druhé, řekli jste, že financujeme teď z veřejných zdrojů vývoj, rozšiřování kapacit produkce i část toho rizika v případě těch skrytých vad. A proč by vám vůbec mělo patřit duševní vlastnictví? Proč by duševní vlastnictví mělo být soukromým vlastnictvím, když veškeré riziko je na straně veřejnosti? Máte k tomu nějaký důvod? A ještě bych řekl, že jsem dost šokován tím, co tu řekl Kurvak. kteří říkají, že pokud lékaři a například sestry něco způsobí, tak to za ně zaplatí stát a že tohle by mělo být totež. To je přece rozdíl, protože lékaři a sestry ti ne- neusilují o žádný zisk, ale vy jste e, firma, která, která jde o zisk. A zisk vyžaduje i risk. Takže není možné nacionalizovat jenom riziko, ale veškeré zisky ponechat privátní. Děláte, privátní, eh, děláte tedy klinické zkoušky, jimž zajistíte, že jsou ty vakcíny bezpečné a tak dále. Ale a můžeme to transparentně vidět? Tak to zveřejněte a neschovávejte se za obchodními tajemstvími. So, uh... Děkuji. Takže Přejdeme teď k odpovědím. Takže začněme zástupci odvětví. Nejprve začneme zase Sanofi. Pane Triumfe, jak jste slyšel, řada otázek se týká transparentnosti nebo spíše nedostatečné transparentnosti u těch smluv, které jste vyjednávali a kterou jste právě podepsali, tak nám prosím řekněte více o tom, co jste před několika dny podepsal. Děkuji, pane Kanfáne. Zaznělo skutečně hodně otázek, takže já nejprve tedy odpovím na tu transparentnost. My jsme to podepsali teprve v pátek, tu dohodu. V první řadě celý ten běžný proces výzvy probíhá, takže je to v rámci procesu Evropské unie. Dále eh, bude to řádně auditováno. Za třetí, veškerá ta jednání byla velice náročná. Je tam leadership ze strany Evropské komise, ale probíhalo to tedy mezi červnem a zářím s různými zainteresovanými subjekty, včetně řady zástupců členských států, takže můžete být ujištěni, že to proběhlo řádně. Pokud jde o transparentnost, myslím, že je důležité zmínit několik věcí, pokud jde o ten přesný eh, obsah a proč je důvěrný. V první řadě, jak víte, ten koncept je takový, že vyrábíme asi okolo 300 milionů dávek pro evropské občany. Jsou tam drobné zálohy, tak abychom mohli začít tu výrobu, ale je tam možnost pro členské státy, aby se z toho vyvázali. To znamená, že to nejsou závazné smlouvy, kde by členské státy musely nakoupit ty vakcíny. Bude to stát od státu, například v prosinci zveřejníme ty výsledky fáze 1 nebo 2 a pak se členské státy mohou rozhodnout, zda z toho chtějí vystoupit nebo naopak vstoupit. A potom začne fáze 3, potom registrace těmi regulatorními orgány a distribuce, to znamená, že to budou různé fáze. Nyní transparentnost je také zajištěna dalším prvkem. My jsme se dohodli, že budeme poskytovat zprávy v průběhu celého toho vývoje, co děláme, jak využíváme ty veřejné prostředky, ale abychom zajistili ten potřebný rozsah a včasnost. A samozřejmě jsme souhlasili, že budeme poskytovat ty auditovatelné zprávy orgánům Evropské unie, tak aby mohli sledovat pokrok našich aktivit. Děkuji. A nyní se přesouváme k zástupcím CureVac, takže buď Jean Stefan a nebo Pierre Kemula. Mr. Stefan, can you please... Pane Stefane, můžete prosím stisknout tlačítko Speak? Ano. Já v oblasti vakcín pracuji dlouhou dobu. V roce 1989 ve Spojených státech došlo ke změně zákona na ochranu odvětví před odpovědností. Jinak eh, nikdo nebyl ochoten nadále investovat do vývoje uh, a výzkumu vakcín, protože všechny společnosti byly napadány kvůli vedlejším účinkům vakcín, i když to někdy vůbec nesouviselo s tou vakcínou. Vím eh, ten případ eh, hepatitis B a roztroušené sklerózy. Nikdy to nebylo prokázáno, že je tam nějaká spojitost a G. SK bylo v té době napadeno a muselo platit. Takže já vím, že existují skupiny proti očkování a je třeba chránit toto odvětví, pokud chcete, aby toto odvětví nadále vyvíjelo technologie. A v Evropě, na rozdíl od farmaceutických produktů máte Sanofi a GSK, to jsou dva hlavní hráči, které byste měli chránit. Kurevak, my máme novou technologii a ta doufám, že povede ty budoucí technologie. A já jsem přesvědčen, že mRNA bude technologií budoucnosti. Na druhé straně, když vyvíjíte vakcínu, jako je vakcína proti COVID-19, tak hovoříme o jedné miliardě rizika. 600 milionů půjde do klinických a regulatorních záležitostí dokud nebudeme mít ty klinické výsledky. To znamená, jak můžete eh, žádat soukromého investora o něco takového. Myslím, že je to veřejná odpovědnost a musíme to udělat společně. Takže pokud jde o tu smlouvu, myslím, že kolega ze Sanofi to řekl jasně. Myslím, že to, my žádáme o pokrytí nákladů na klinická hodnocení, protože pokud bychom vyvíjeli normálně, tak by to probíhalo postupně a tím by bylo sníženo to riziko. Tady to děláme s maximálním rizikem, které je možné přijmout, protože je zde velký prospěch jak zdravotní, tak ekonomický pro populaci a pro celý svět. Takže pro mě to znamená, že je to společná odpovědnost. Musí existovat transparentnost. A e, slyšeli jste to od EMI, slyšeli jste to od odvětví, že všechno bude k dispozici a všichni budou mít právo se podívat na ta data. Na druhé straně být připraven v několika nadcházejících měsících. Znamená, že jsou tři společnosti, což není ani Kurevak, ani Sanofi, které jsou pokročilejší ne, pokročilejší než my, ale myslíte si, že všechny ty vakcíny budou úspěšné? Já si to nemyslím. A někdo řekl, že dobrá vakcína musí chránit před závažným onemocněním, musí chránit proti infekci a musí chránit proti přenosu. To znamená, že já nejsem přesvědčen, že všechny ty vakcíny toho budou schopny, ty, o kterých dnes hovoříme. Nebudu říkat, eh, o které si myslím, že je lepší nebo není, ale pro mě ta dobrá vakcína musí chránit proti těmto třem faktorům. To znamená onemocnění, infekce, přenos. Děkuji. Máte Máte 30 vteřin. Dnes máme data na zvířatech, která ukazují, že je možné chránit proti těmto třem faktorům. A i Kurevak, což je malá společnost, my jsme připraveni eh, vzít na sebe to riziko produkce miliardy dávek. A je třeba pokrýt odpovědnost a určitě je potřeba distribuce do těch nejchudších zemí. Děkuji. Posoudíme, jestli jsme spokojeni s touto úrovní transparentnosti, potřebu, jestli potřebujeme další otázky, k kterým se vrátíme v dalších kolech. Budeme samozřejmě mít možnost. A teď, abychom měli pohromadě jaksi tu část eh, slyšení s eh, průmyslovým odvětvím, tak ehm, dám teď slovo zástupkyni Vaccines Europe. Snažím se procházet ty otázky. Pane Lejzem, ptal jste se, jestli jsme optimističtí ohledně tří vakcín, které by mohly být schválené v letošním roce. No, nevím, nikdo neví. Kdybychom věděli, tak by to bylo samozřejmě mnohem lepší. Co týče odpovědnosti, myslím, že eh, paní Galina to vysvětlila velice dobře, když s vámi hovořila eh, na začátku měsíce. Pokud firma eh, naprosto záměrně něco porušuje, tak ano, to je, to je odpovědná. Ale pokud jsou ty takzvané ty skryté vady nebo nečekané Eh, negativní následky, eh, tak v těchto případech, které jsou velmi vzácné, vzácné události, neviděla jsem všechny ty smlouvy, protože ty jsou mezi jednotlivými firmami, ale mám za to, že je tu odškodnění, kdy komise nebo členské státy by odškodnili firmy eh, vlastně za náklad těch žádostí o odškodnění soukromníků kteří se obrátili na soud. Takže, jak říkám, jsou to velmi vzácné situace a události a je důležité, aby to bylo pokryto, abych, eh, aby byla důvěra ve vakcíny, aby bylo jasné, že to lze odškodnit eh, pro obě strany. Tak, co se týče teď těch úzkých míst, my se snažíme vyrábět co nejvíc vakcín, jsme schopni. A všichni jsme eh, začali investovat ještě dříve, než byly k dispozici jakékoliv financovací prostředky, kdy to byly skutečně rizikové peníze. A um, děláme úžasné věci z hlediska spolupráce a alespoň krátkodobě si myslím, že teď peníze nejsou problém. Co byla ta další věc, na kterou jste se ptali? Ano, to je ten, ten očkovací nacionalismus a to, že průmysl k tomu přispívá. Jestliže je sdílená eh, odpovědnost, nechci teď odkazovat na jednotlivé komentáře, ale z toho, co jsem viděla, tak se průmysl chová velmi odpovědně. My jsme zakladajícím členem COVAXu. Většina firm se zavázala, že prostřednictvím COVAXu dá k dispozici dostatečné objemy, Samozřejmě COVAX ještě není připraven, ale bude to připraveno brzy a pak budou jasné závazky těch firm. Děkuji. Děkuji. A pan Sweeney za Emma. Děkuji. Děkuji za otázky otázce pana Lizo k timingu. Z naší perspektivy musíme zvážit, posoudit údaje, musí to všechno vycházet z údajů. Teprve až budou klinické zkoušky dostatečně pokročilé a budeme mít dost informací o účinnosti a bezpečnosti, tak si uděláme lepší představu o e, tom timingu, o tom, jak to bude vypadat z hlediska času. Nicméně budeme transparentní ohledně toho procesu, oznámíme, kdy bude pro každou vakcínu eh, zahájena, zahájen přeskum a nebude to zároveň pro všechny vakcíny, ale postupně pro jednotlivé vakcíny, ale musíme eh, vidět ta data, abychom si udělali představu o účinnosti. Paní Carvajo, jestli víme, že budou vakcíny efektivní a bezpečné u všech rizikových skupin. No to je přesně to, co se ukáže z těch eh, klinických zkoušek. Ehm, dále byly vyjádřeny obavy ohledně eh, záležitosti s Astrou eh, Zenekou, říká paní Beně, ale tady právě vidíme, jak, jaká je velmi, velmi značná bdělost toho eh, procesu sledování klinických zkoušek ehm, a vždycky jsou přijímány obzvláštní eh, opatření pro zajištění bezpečnosti účastníků klinických zkoušek a vakcín, které z toho vzejdou. Takže někdy může dojít k problémům a jejich posuzování. Ale bylo to, to, že to bylo tak bedlivě posouzeno, eh, to je, myslím, spíš povzbudivé, ale samozřejmě, že budeme sledovat dodatečně údaje velice pozorně. Transparentnosti a odpovědnosti ve vztahu k občanské společnosti zpřístupňování informací, zpřístupňování výsledků klinických zkoušek. To je samozřejmě důležitý aspekt posilování důvěry v rozhodovací proces a v tomto budeme pokračovat. A konečně otázka paní Konečné. Výjimka GMO pro klinické zkoušky a pro vakcíny tedy. I je to pouze po dobu trvání pandemie. Je to pouze pro klinické zkoušky, aby mohly začít, ale neosvobu, ne, není to, nejsou to ty výrobní procesy, kde musí být zmírňování rizika a ty vakcíny, které získají povolení, tak tam budeme v rámci environmentálního eh, řízení rizik přihlížet i k rizikům v případě využití GMO, takže to všechno bude pečlivě posouzeno před jakýmkoliv vydáním jakéhokoliv povolení. Jestli jsem na něco zapomněl, tak mi připomeňte. Tak mi to připomeňte. Ano, vy jste řekl, že my jsme schválili to, toto omezené, omezenou výjimku eh, pro GMO za parlament. A není pan Šatok za Imperial College. Slyší, slyšíme se? Ano. Takže já jsem se chtěl vyjádřit nejprve k otázce těch předpovědí pana Nila Fergusona z Imperial College. Já nechci nic ospravedlňovat, ale musíme vzít potaz, že tyto předpovědi padly na začátku epidemie a vycházely ze scénářů, kdy nedojde k implementaci žádných strategií na potírání infekce. Ale pokud se podíváte na poslední projekce jeho skupiny, tak vidíte, že jsou naprosto sladěny s postupem epidemie a různými intervenčními strategiemi. Chci se vyjádřit také ohledně těch šancí úspěchu Víme, že většina kandidátů v těch raných, eh, klinic, je v raných klinických eh, zkouškách má asi desetiprocentní šanci na úspěch. Čili čím více kandidátů určitě selže, než kolik bude úspěšných. Proto potřebujeme co nejširší škálu potenciálních látek, aby nakonec eh, dostatečný počet z nich fungoval. A jde o to také, jak úspěch identifikujeme. Jedním eh, je před to, abychom předešli rozsáhlému eh, šíření choroby a nebo vyšší cíl je i zabránění transmise. Čili je otázkou, jestli jakákoliv vakcína bude schopna úplně zabránit eh, jakékoliv transmisi, jakémukoliv šíření v rámci populace. A pak je to otázka akceptace ze strany veřejnosti. Víme, že to vždy souvisí s posuzováním rizik. A pokud budeme předpokládat, že vakcína bude dána k dispozici zranitelným populacím jako prvním, tak tady to hodnocení přínosu rizika je jednoznačně v jejich prospěch, pokud to předejde možnosti vážného onemocnění, takže a, a pomůže to osobám, které Eh, by se jinak museli na dlouhou dobu izolovat. Otázka je, jak to bude přijatelné z hlediska masového využití, kde to může mít jenom mírný dopad na přenos. Většina eh, jedinců z toho nebude mít sama přínos, ale ten přínos bude opět pouze v ochraně zranitelných populací. Takže to, jak je tyto vakcíny využít, o tom si budeme dělat postupně představu až ohledně, až na základě toho, jak se rozvine celá ta rovnice související i s veřejnou důvěrou, přínosem, rizikem a tak dále. A dále transparentnost a odškodnění. Musíme si uvědomit, že všechny skupiny reagují na tuto pandemii, tak aby se zajistilo globální zdraví. A není to hnáno pouze Ehm, ziskuchtivostí. Ehm, jistě, že lze vyrobit vakcínu, která není eh, chráněná třeba duševním vlastnictvím, ale i tak to vyžaduje obrovské investice. Takže zdá se, že existuje podpora eh, toho systému pokročilých programů, bude mít veřejnou podporu, to nikdo nespochybňuje veřejnou podporu. Ale co se ptáme, je, co za to dostaneme z hlediska transparentnosti, protože jsou tu veřejné prostředky připojené k těmto smlouvám. Takže toto je jaksi první polovina tohoto slyšení, ale ještě jsme neslyšeli na všechny, všechny odpovědi na všechny otázky ohledně některých konkrétních záležitostí. Doufám, že je v třetím kole budete mít možnost na ně odpovědět. We move to the, uh... A k poslednímu řečníkovi zas lékaře bez hranic, pan Wong. Eh, děkuji. Já velice vítám to, co zde panelisté řekli. A ještě bych se vrátil k některým z nich. Eh, duševní vlastnictví. To je samozřejmě třeba podporovat jako nezbytnou podmínku inovace ale ve skutečnosti často vidíme, že duševní vlastnictví je překážkou inovace a to platí i pro vakcíny. A tato překážka v podstatě často také spožďuje eh, rozvoj a ztěžuje přístupnost eh, k lékařským eh, prostředkům. Sdílení informací a dát je, myslím, velice důležitým faktorem, který usnadňuje výzkum, produkci a vše by se to zrychlilo, pokud eh, by se na té vakcíně mohlo podílet eh, více producentů, protože samozřejmě těch producentů na světě existuje více. A také by to umožnilo rychle navýšit tu produkci, abychom eh, měli dostatek vakcíny nejen pro Evropu, ale pro celý svět. Ty dohody o licencích se eh, často jaksi omezují pouze na některé eh, výrobce, jak zde bylo řečeno, ty eh, smlouvy často nejsou dostatečně transparentní, není vlastně úplně jasné, kdo může co produkovat, kde to potom může distribuovat a to je velice problematické. Pokud jde o transparentnost, plně souhlasím s tím, že je naprosto klíčová především pro veřejně financovaný výzkum a vývoj. A jde tedy o náklady na výzkum, náklady na výrobu, také je třeba eh, používat eh, transparentní a nezávislé auditory, to je klíčové nejen pro ty covidové produkty, ale obecně, eh, jaký bude eh, status eh, patentů, to nám umožní rozlišovat mezi těmi skutečně důležitými patenty a těmi, které brání rychlejšímu postupu. Myslím si, že to je velice všechno důležité pro to, abychom nakonec určili tu správnou cenu těchto léčivých přípravků. Eh, vítáme to, co říkala Evropská komise, eh, že eh, ceny samozřejmě by měly přihlédnout jak k nákladům, tak ale také k tomu, že to bylo financováno částečně z veřejných prostředků a myslíme si, že to je také důležitý precedens do budoucnosti. Pokud jde o dotaz, jak zajišť zajistíme spravedlivý příst, eh, dost, spravedlivou dostupnost vakcíny po celém světě. Já jsem již eh, na začátku hovořil o tom, že je zde třeba dělat to všechno na základě toho rámce VHO a finanční a eh, politická podpora COVAX, a MC je v podstatě klíčová, protože to je v současnosti jediný globální mechanismus, který máme pro přidělování vakcíny eh, celosvětově, globálně. Pan předseda přerušuje, ano, budeme mít ještě další dvě kola eh, diskuse, takže ještě budete mít prostor. Nyní přecházíme k tomu druhému kolu a nezapomínejte, že mezi 11. a 11.30 nebude tlumočení, takže prosím hovořte anglicky teď eh, v druhém kole jednominutové příspěvky za členy Evropského parlamentu a jako první se hlásí paní Maria Carvalho. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za dosavadní odpovědi panelistů. Jak bylo řečeno, mít vakcínu je pouze jedním krokem, ale musí být efektivní a použita na velké procento obyvatelstva. Lidé musí k té vakcíně mít skutečně přístup. Je zde tedy ještě několik kroků, je třeba klinické hodnocení dokončit, vakcínu vyprodukovat a distribuovat. A já se chci zeptat, eh, co je podle našich panelistů, eh, co jsou eh, ty nejzávažnější překážky na této cestě, především ty, které by potenciálně mohlo vám pomoci odstranit Evropský parlament. A přeji vám mnoho úspěchů do vaší další práce. Děkuji paní Carvalho, nyní paní Sara Serdas eh, za socialisty, výbor Envy. Děkuji. Spojení bylo přerušeno. Děkuji, pane, paní předsedové. Děkuji všem pozvaným hostům. Víme, že otázka je velice komplexní a já se chci zeptat farmaceutických společností, eh, jak jsou eh, ty rizikové ohrožené skupiny do těch klinických hodnocení začleněny. O tom potřebujeme více informací a také se chci zeptat, eh, jak eh, se zachází s eh, přírodní a získanou, s přirozenou a získanou imunitou. Zda lidé, kteří získali přirozenou imunitu, budou muset být také ještě vakcinováni. To je velice důležité, abychom vůbec věděli, kolik budeme potřebovat té vakcíny. A na EMU mám otázku, jaké vakcíny se testují v Evropské unii a jak zaručíte ty eh, kvalitativní eh, vzorce pro klinické hodnocení, které bude prováděno ve třetích zemích. Děkuji mnohokrát. Nyní paní Krysula Zakarupulu, Renew Envy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panelistům. A chci se zeptat na spolupráci a solidaritu. Ráda bych zdůraznila, že jedna věc je eh, najít vakcínu a druhá věc je zpřístupnit ji všem občanům. Pokud jde o vyvinutí té vakcíny, tak eh, samozřejmě jedná se o tom, že všechny země přispějí na výzkum, ale jakmile tu vakcínu budeme mít, jak se bude plánovat výroba a distribuce té vakcíny. Aniž eh, bychom eh, jaksi eh, vynechali z toho občany, kteří třeba žijí v zemích, kde není tak rozvinutý farmaceutický průmysl. Já jsem zpravodajkou pro novou strategii Evropa-Afrika. A musím říci, že vím, že v mnoha afrických zemích jsou velice znepokojeni, protože Eh, nemají, eh, jak se tam není dostatek investic na distribuci vakcíny v jejich zemích. Jak lze poskytnout eh, evropskou solidaritu i vůči našim africkým přátelům? Děkuji nyní paní Esther de Lange, EPP, NV. Ano, děkuji. Doufám, že mne slyšíte. Já mám otázku, která se týká účinnosti vakcíny. Kurevak již eh, řekl, že aby vakcína byla účinná, bude muset reagovat na několik věcí, několik pouze na přenos, ale také na další problémy či obtíže. My eh, víme, že lidé mohou covidem onemocnět i po druhé. Víme, že existují různé variace či mutace viru na světě tak eh, jak eh, se domníváte, že ty současně vyvíjené vakcíny budou pokrývat různé genetické varianty viru, eh, tedy koronaviru? A za druhé, pokud jde o ty vakcíny, které jsou v současnosti na trhu, tak eh, na základě toho, co víme o protilátkách, eh, na jak dlouho si myslíte, že ta imunita těch vakcín vystačí? Hovoří se o tom, že eh, u řady vakcín je ta imunita pouze dočasná a chci se zeptat, zda potom ta vakcína, jakmile ji budeme mít, tak už bude jaksi natrvalo, a nebo se bude muset podobně jako u chřipky každý rok nějak pozměňovat. Děkuji mnohokrát Ester, nyní paní Patricia Toja, SAD, výbor ITRE. Děkuji. Já mám další dvě otázky za eh, pana koordinátora. Nové technologie, například umělá inteligence, ty nám mohou poskytnout rychlejší a efektivnější řešení současných problémů. Eh, a umělá inteligence a sdílení dat by měly umožnit eh, nalézt vakcínu. Chci se zeptat, eh, zda je umělá inteligence takto využívána, nebo jak obecně vidíte přínos umělé inteligence eh, v boji proti eh, tomuto viru, ale i do budoucnosti pro další možné pandemie a jak vybudovat nějaký systémový přístup. Děkuji. Nyní paní Juta Paulus Zelení, Envy. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem účastníkům, kteří zde jsou dnes s námi a mám velice konkrétní otázku na pana doktora Sweeneyho. Již máme Eh, v podstatě, jas, vy jste hovořil o tom, že efektivita a účinnost a bezpečnost eh, jaksi nebudou problematické, protože zde bude ten průběžný přeskum, ale já mám trošku obavy, pokud jde o transparentnost. Domnívám se, že je velice důležité, abychom eh, zde vedle EMA měli také nezávislé subjekty, které by vyhodnocovaly data z klinických hodnocení a také se chci eh, zeptat, eh, kolik eh, času si myslíte, že únož, umo, jak si ušetří ten takzvaný fast track, ten zrychlený postup, zda to jsou týdny nebo třeba tři měsíce. Děkuji paní Jessica Pouchard, EPP, e Envy.